Zápis zasedání z 11. března 2010 a texty, které byly schváleny, jsou eh, k dispozici všem poslancům. Máte nějaké poznámky k tomuto? Vidím, že tomu tak není, nejsou žádné námitky. Eh, zápis můžeme schválit. Rád bych vás informoval o tom, že zítra